výbor, který prověřil pověřovací listiny Dobromira Sosmírce, Alexandra Gabeliče, Giancarlo Scotty a Daniel Oscar Lanciniho a i navrhl potvrdit jejich mandát počínaje 19. březnem, 4. dubnem, 17. dubnem a 17. dubnem 2018. Jsou námitky? Ne, tak tímto jsou tyto mandáty potvrzeny.